směrem ke kontrolám SZP na základě výsledků. A tímto dávám slovo panu zpravodaji na čtyři minuty. Prosím. Honorable chair. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, pane místo předsedo Timmermansi. Potřebujeme efektivitu. Když jsme ověřili 40 milionů transakcí, tak to nás stojí asi 4 miliardy euro ročně. Vzhledem k tomu, že legislativa řídící EZP se stává stále více komplexnější, tak lze očekávat, že náklady e, vzrostou a rozpočet EZP bude i nadále růst, pokud se něco ne, s tím neudělá. V současné době tedy ty náklady eh, na úrovni členských států na tyto kontroly člení 4 miliardy euro. Zemědělci musí se potýkat s někdy nekončící záplavou dokumentů, aby se vypořádali s těmi stále složitějšími kontrolními opatřeními. Finský zemědělec ilustroval absurditu této situace, tím, že jedno vedle druhého vyložil všechny ty úřední formuláře, které po něm úřady požadují a ty dokumenty následně takto rozloženy vedle sebe dosáhly více než 34 metrů. 34 metrů to je opravdu velmi, velmi dlouhá řada. Kdybychom vedle sebe postavili třeba poslance, také by to byla velmi dlouhá řada. Čili eh, tato míra těch kontrol nám neustále narůstá. A tak to bude stále obtížnější dostat nové lidi do zemědělství. Ale to se netýká jenom zemědělství. Složitá pravidla a kontrola těchto složitých pravidel nevyhnutelně vedou k tomu, že prostředky daňových poplatníků nejsou efektivně vynakládány. Spolu s touto neefektivitou přichází nejistota o tom, zda jsou evropské prostředky náležitě a řádně využívány. Zefektivnění těchto kontrol by mohlo být reakcí na tyto problémy. Zpráva, kterou zde máme, eh, hovoří o tom, že kontroly by se měly zaměřovat zejména na kvalitu kontrol ze strany členských států, znamená efektivita, konzistentnost, spolehlivost toho, co činí řídící a certifikační orgány. Abychom snížili eh, zátěž koncových příjemců, tak by eh, úřady měly zajistit to, že zemědělci nebudou vystavováni mnohačetným každoročním kontrolám na místě. To by mělo být zajištěno prostřednictvím Eh, tohoto nového systému, na který již tak dlouho čekáme. Dále tato zpráva chce, aby bylo poukázáno na to, které jsou nejlépe eh, státy s nejlepšími výsledky a s nejhoršími výsledky. Někde se před, hovoří o tom, že toto není v souladu se základními principy Unie, ale já se domnívám, že tomu tak není že základem tohoto přístupu je to, abychom se podělili o nejlepší příklady, nejlepší praxi a nás zároveň také pokázali na ty státy s nejhoršími výsledky. Ve zprávě jde o to, že zjednodušení je nevyhnutelné. Komise se ubírá tímto směrem a parlament by se tímto směrem měl také vydat. Spravodaj vychází z toho, že je potřeba zajistit, aby naši zemědělci nemuseli sedět u pracovních stolů a mohli se vydat do polí, do terénu a aby zajistili lepší vynaložení eh, prostředků našich daňových poplatníků. Děkuji. Nyní máme pět minut na eh, projevy přihlášení mm, ruky a nejprve má slovo paní Novakova. Благодаря, госпожо председател. Аз вярвам, че най-добрият пиар на тази институция са já se domnívám, že nejlepší eh, PR by bylo prosazování nebo propagace výsledků eh, našich společných snah. Věřím, že pan eh, Sarama odvedl skvělý kus práce a z toho se můžeme velmi dobře ponoučit z té zprávy. dlouhé a, a složité kontroly příliš nepomáhají. Je velice těžké urychlit eh, všechny ty procedury platební a ti, kteří eh, podávají dobrý, eh, dobré výkony, by měli být kontrolováni méně a na druhou a naopak je třeba omezit kontroly a elektronické technologie by eh, se měly eh, používat eh, místo toho častěji. Díky tomu bychom měli být schopni optimalizovat svou práci a zlepšit z těch projektů. Děkuji se vám, pan Kaputo, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, v rámci dvou cyklů reformy společné zemědělské politiky se pravidla stala stále více komplikovanými. A samozřejmě to vede i k tomu, že je zde stále více chyb. Cíly SZP je možné realizovat jedině, pokud dojde k menší byrokratizaci a ke zjednodušení a pokud dojde ke snížení nákladů na kontroly, které v současné době činí asi 4 miliardy euro. Velmi často to vede k tomu, že plátci eh, podávají nepřesná prohlášení a mm, bylo by tedy vhodné, aby paní předsedkyně žádá řečníka o zpomalení, protože není možné zajistit tlumočení. Bylo by vhodné e, a vypracovat takové návrhy, aby platební orgány musely čenit sankcím, jestliže budou předkládat chybná prohlášení a e, budou podávat nepřesné údaje. Bylo by vhodné e, jasně říci, které státy mají nejlepší výsledky a které státy mají nejhorší výsledky v souladu s principy best practice. Je, nové, je nutné vypracovat novou SZP, která bude zaměřená na zemědělce a která zajistí dosažení, efektivní dosažení základních cílů. Děkuji. Pan Rope, jedna minuta. Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti. Děkuji, paní předsedkyně. Já e, vítám tuto iniciativu a domnívám se, že Evropská komise by měla zajistit zjednodušení SZP. Zjednodušení je potřebné nejenom pro naše zemědělce, ale eh, také pro všechny naše občany, protože společná zemědělská politika eh, zajišťuje jako také například ozeleňování našeho prostředí eh, a to je díky lidem, kteří generaci za generací se tomuto věnují. V novém období došlo ke změně celé řady pravidel. Evropská komise by měla eh, toto využít jako novou příležitost a začít příslušná, příslušná opatření v oblasti vzdělování a tak dále. Děkuji, pan Moraš, jedna minuta. Eh, Děkuji, pane předsedo. Byrokracie a obtížnost, komplexita společné zemědělské politiky je téma, téma, které se musí na úrovni EU stále diskutovat. Je třeba zefektivně tento systém, jakož i podpůrná opatření. Je třeba nalézat řešení pro velké zemědělské problémy. My v Řecku jsme zažívali velice obtížné škrty i v zemědělství, kdy trpěli především drobní zemědělci a to bylo ještě zhoršeno působením trojky. Za minulých pět let se velice snížily příjmy farmářů a měli jsme velkou krizi vzhledem k ruskému embargu a z tohoto důvodu je třeba bezpodmínečně zlepšit přímou podporu pro řecké zemědělce. Děkuji, pan Kristoforu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dnes diskutujeme velice obtížné téma. Máme před sebou vynikající zprávu, zpracovanou vynikajícím zpravodajem. A na základě toho, co tady zeznělo, už není třeba toho mnoho připojovat. Je třeba zdůraznit pouze to jedno heslo – efektivita. Efektivita nemůže nastat, nepustíme-li si to řešení zásadního problému. Podívejme se na to, že 7 veškerých peněz bylo vynaloženo na kontroly 7 eur z 10. Musíme se bezpodmínečně zasadit o to, aby tyto výdaje byly sníženy, neboť zemědělství pod tím trpí, trpí pod tím zemědělci, trpí tím zemědělci a byrokracie vítězí, což brzdí další rozvoj. Je nezbytné, abychom podpořili naše zemědělce a bezpodmínečně musíme dospět k inovacím v tomto systému. Musí být umožněny i sebekontroly. Děkuji a teď pan komisař Timmermans zareaguje. Mimo mikrofon. Samozřejmě zjednodušení eh, ZP je eh, možné eh, provést například snížit, snížením počtu kontrol na místě. Jednodušší pravidla a se budou snáze, snáze implementovat, snáze zpravodovat ze strany zemědělců a snáze kontrolovat. Phil Hogan už eh, začal eh, pracovat, jak někteří eh, z vás řekli, na tomto zjednodušení a už hodně pokročil a získali jsme řadu příspěvků od všech zainteresovaných stran. Některé změny už byly implementovány a komise předloží více návrhů v nadcházejících měsících. Ale nemusíme čekat na nová pravidla, abychom ovlivnili počet kontrol, eh, kterým čelí současní zemědělci. Stávající legislativa eh, umožňuje členským státům se spolehlivými eh, systémy kontroly a řízení omezit ehm, počet kontrol na místě. Některé státy by chtěly využít této možnosti služby komise. S nimi už se spolupracují, tak aby zajistili, aby všechny ty eh, podmínky pro to snížení byly splněny. Samozřejmě chceme jednodušší pravidla a jejich lepší uplatňování, ale také velice odpovídáme, eh, jsme velmi odpovědní za eh, to, abychom se postarali na, o nezneužívání peněz zájemných poplatníků. České státy také ve stávající legislativě mají eh, zorganizovat eh, své kontroly tak, aby to eh, snížilo kontroly, tedy břemeno na zemědělcích. Jenom 5% zemědělců se kontroluje na místě. Většina kontrol se kontroluje na základě, probíhá na základě nárava a nikoli na základě SZP. Většina eh, zemědělců, tím to je samozřejmě jedno, jestli ta kontrola je z Bruselu nebo z jejich vlastní země, jsou to eh, prostě doma další pravidla a chtějí jich méně a mají eh, zcela pravdu. Měli by pěstovat a chovat a ne dělat byrokracii. Členské státy mohou združovat své vlastní kontroly s těmi v rámci EZP a můžou se navzájem ohledně toho Eh, poučit. Jak jsem říkal, eh, kontroly jsou a zůstanou nezbytné. Pokud eh, legislativa ve členských státech a v EU e bude specifikovat konkrétní podmínku před vyplacením pomoci, tak je třeba tak je třeba ověřit, jestli ten požadavek byl splněn. Čím složitější a početnější ty požadavky, tím více bude kontrol daňoví poplatníci mají právo vědět, jestli eh, jsou eh, dotace z evropského rozpočtu utráceny podle pravidel. Proto nepřijmeme žádný eh, návrh, který by ohrozil zdravé nebo správné nakládání s prostředky evropského rozpočtu. A závěrem si musíme klást otázku, jestli chybovost 2% jestli eh, je eh, tím správným měřítkem pro tak složitou politiku, jako je společná zemědělská politika a konkrétně eh, rozvoj venkova. V tomto kontextu bychom se také měli zeptat na přijatelný vztah mezi náklady a přínosy kontrol. Kdybychom se na toto neptali, tak bychom promeškali důležitou, politiku, důležitou příležitost. Společná zemědělská politika bude a zůstane základem evropské politiky a je v našem společném zájmu, aby ta politika byla co nejefektivnější a, a zachovala si podporu jak zemědělců, tak občanů daňoví poplatníci eh, budou eh, chtít eh, ujištění, že jejich peníze se dobře vynakládají. A já chci poděkovat panu Sarvamoj za jeho zprávu, která bude příspěvkem k probíhající debatě o zjednodušení SZP. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři, tímto uzavírám debatu a hlasovat o zprávě budeme zítra. A nyní přecházíme k